jednání. Je to zpráva paní Steinrukové ohledně programu pro sociální změny a inovace. A uděluji slovo paní zpravodajce, paní kolegyně Steinruk. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Nejdříve chci poděkovat všem stínovým zpravodajům za dobrou a intenzivní spolupráci od samého počátku. Jsem přesvědčena o tom, že společně budeme schopni z návrhu komise udělat velmi silný návrh a že přispějeme k tomu, abychom sformulovali společnou pozici v trialogu. Moje díky patří také komisi a kyperskému a irskému předsednictví. My jsme velmi mnoho pracovali, tvrdě jsme diskutovali a bojovali. Nebylo to vždycky úplně jednoduché, ale v konečném efektu ty kompromisu jsou pro nás únosné. O co jde v tomto programu? Tento program vlastně dává dohromady tři nezávislé programy. Je to program Progress, který podporuje rozvoj a koordinaci evropské politiky v oblastech zaměstnanosti, sociální ochrany a sociálního začlenování, jako jsou pracovní podmínky. A druhý program je EURES, Úlohou této sítě je šířet informace, poradenství a zprostředkovatelství pro eh, pracující a také zaměstnavatele. To znamená nabízet práci těmto občanům, kteří mohou tedy využívat své výhody volného pohybu. Třetí program mikrofinancování. Tady se jedná o mikrouvěry pro ohrožené osoby to znamená pro vytváření malých podniků a dále jedná se o podpory těchto malých a středních podniků. I v současnosti tedy budou moci tyto úvěry být ponechány. Výchozí pozice byla taková, že jsme si kladli otázku, co chce komise eh, vlastně dosáhnout, když dává dohromady tyto tři programy. A na začátku jsme měli mnoho otázek, také v souvislosti se souvislostmi těchto tří programů. Mně mm, osobně tam schází například napojení také na boj proti chudobě a ještě některá sociální témata. Eh, tady by eh, vlastně schází určitý společný rámec pro tato témata. Nyní máme tedy program s jiným názvem, to znamená program pro sociální změny a inovace. Tento program se zabývá bojem proti chudobě, sociální začlenování a kvalitativní zaměstnanost je tady eh, vlastně stanovena, stanoveny podmínky podpor v rámci těchto tří programů. A také je tady stanoveno procento z hlediska prostředků. Například progresu je to 50 prostředků, jsou věnovány na boj proti eh, chudobě a za, na začlenování. Co se týče budoucího financování partnerství přeshraničních vztazích, to bylo sporné. Komise mm, tady chtěla podporovat poradenství, ale v těchto přeshraničních oblastech, ale financovat to pouze ze sociálního fondu. Podle nás by to byla chyba a také by to ohrozilo existenci poradenství z hlediska eh, těchto přeshraničních partnerství. A některé dobré existující projekty by eh, takto byly ohroženy. Podařilo se nám zajistit to, že toto přeshraniční partnerství bude zajištěno v rámci Euresu a tedy eh, pracovníci a zaměstnavatele, kteří mají velmi různé dohody v rámci eh, členských států, by se měli nezbytně sladit. Takže tady budeme mít společný eh, rámec, budou tady roční pracovní plány pro všechny programy, nejenom pro EURES, jak to bylo původně navrženo komisí. A pokud eh, bude chtít komise změnit politické priority, tak to bude možné pouze na základě konzultací s parlamentem a také se sociálními partnery i nevládními organizacemi. Ty by tady měly sehrávat jaksi větší úlohu, není tak velká, jak bych si já představovala. Čeho jsme nedosáhli? emploi eh, dosáhl konsensu z hlediska podpory čtvrtého programu, zvláště z hlediska boje proti nezaměstnanosti mladých. Eh, tady by eh, jsme měli získat další dodatečné prostředky. To jsou projekty, které se zaměřují na boj proti nezaměstnanosti mladých v rámci Evropy. Bohužel rada zde opět prokázala, že vlastně používá prázdná slova a e, bylo velmi obtížné najít místo, kde by mohlo dojít k evropské koordinaci. Já si myslím, že toto by bylo právě správné místo pro takový rozsáhlý program ve prospěch zaměstnávání mladých a také z hlediska nezbytného zviditelnění. Co se týče částky, která figuruje v těchto kompromisech, s tím jsem spokojena. Myslím si, že se nám podařilo společně pokročit o velký kus práce z hlediska tedy snižování eh, chudoby v těch jednotlivých členských státech. Děkuji, paní zpravodajko. Byste ve svých závěrečných postřezích ještě prodloužila svůj projev o jednu minutu, takže teď předávám slovo panu komisaři Andorovi. Eh, Vážení paní poslanci, vážené paní poslankyně, nejprve bych chtěl poděkovat zpravodajce paní Steinruck předsedkyně výboru pro zaměstnanost paní Beres a také všem stínovým zpravodajům za jejich konstruktivní přístup. Díky kvalitní spolupráci mezi třemi institucemi se nám, myslím, podařilo dosáhnout společného cíle. V době krize změn v demografii, v ekonomice, v technologiích, změn na trhu práce, sociálních systémů, je skutečně vhodné přijmout takovýto právní předpis. EU potřebuje nástroj na eh, úrovni eh, celoevropské vedle Evropského sociálního fondu na podporu růstu, lepších pracovních míst a boje proti chudobě a nerovnosti program pro sociální změny a inovace, který má navržený rozpočet 900 58 milionů eur do roku 2020 podpoří snahu členských států při provádění zaměstnan- zam- reform v oblasti zaměstnanosti a sociálních otázek. Bude užitečný pro místní orgány, sociální partnery i neziskové organizace. Konkrétní projekty a činnosti budou vlastně testem reform přímo v terénu, předtím než se ty nejúspěšnější rozšíří dále, třeba i formou ESF. Tento eh, program bude věnovat 100 milionů eur na takovéto experimenty v nejkritičtějších sociálních oblastech, jako je nezaměstnanost mladých, začlenování do společnosti především z nevýhodněných skupin. Tento program umožní komisi zlepšit konzistenci politik, dopad dalších politik EU a finančních nástrojů, které mají přispívat ke strategii EU 2020 pro strategii a růst a přispěje to také k provádění evropského semestru. Jak víte, tento program vlastně propojuje tři existující programy. Progress, což je program zaměstnanosti a sociálního začlenování, dále EURES, to jsou Evropské služby zaměstnanosti, a nástroj mikrofinancování Progress. Bude se věnovat hodně nezaměstnanosti mladých a přispěje k provádění politik EU v oblasti zaměstnanosti, e, začlenování do společnosti a pracovních podmínek prostřednictvím sdílení zkušeností vzájemného učení se a testování. Zapracováním EURESu komise chce pokračovat v úspěšné činnosti EURES Eh, bude zaměří se na různé režimy mobility, které mají vlastně eh, pomoci při hledání eh, pracovních míst. Mobilita pracovní síly může být jeden z mechanismů, který přispěje k řešení nerovností na evropském trhu práce, protože na některých místech existují vlastně nedostatky pracovní síly. Dále nový eh, finanční nástroj pro sociální podnikání bude i základem na podporu podnikatelů, bude takovou platformou pro experimentování, může se potom vlastně ty projekty rozšířit eh, dále i s pomocí ESF. Spolu s ESF s fondem pro, eh, určeným pro pomoc nejchudším a s globalizačním fondem. To bude vlastně takový čtvrtý pilíř Evropské iniciativy na podporu zaměstnanosti a sociální inkluze 2014 až 2020. Děkuji vám. Děkuji, pane komisaři. A nyní můžeme přistoupit k řečníkům za jednotlivé výbory. Začnu s panem Liberackým. Děkuji, pane předsedo. z hlediska eh, výboru pro rozpočtovou kontrolu jsou důležité dva body. Za prvé ta celková částka, která je významná a druhý bod je transparentnost eh, určení nebo mm, účelového vázání fondu. Samozřejmě, že tyto programy podporují mobilitu lidí eh, napříč Evropou, zajišťují možnost hledání eh, pracovních míst a eh, samozřejmě také možnost dalšího růstu a sociálního začlenování. My se domníváme, že úplná transparentnost ve vyučtování těchto fondů, ne, fondů nebude snadné. Hovoříme tady o množství transakcí, transakcí v nízkých částkách, ale lidé teď tyto částky potřebují. Chtěl bych podpořit zpravodajku Steinrukovou. V našem výboru byl pouze jeden poslanec proti a to svědčí o kvalitě její práce. Děkuji. Nyní má slovo paní Zuber. Děkuji, pane předsedo. Tento program může být globálně viděno důležitý. Důležitý proto, protože mají vznikat kvalitní pracovní místa a to je vymoženost v sociální oblasti i v oblasti zaměstnanosti. V řadě zemí eh, dochází eh, v této době k sociálnímu zaostávání a my doufáme, že dobrovolná mobilita tady pomůže a že nevznikne z toho nucená migrace v Evropské unii jak bylo řečeno, v mnoha zemích nenacházejí, nenacházejí mladí lidé pracovní místa, byť jsou vzdělaní. 30% financování má plynout na mikroúvěry. My se domníváme, že je důležité, aby bylo investováno do reálného hospodářství. Hovoří se tady i o sociálních podnicích, to je poněkud komplikovaná věc. Eh, samozřejmě ve veřejném sektoru se toho mnoho krátí a eh, je proto důležité, aby existovaly i veřejné služby, aby zůstaly zachovány, protože v této chvíli se ničí spíše. Pan Poreba. Europa, co osoba v Evropě zagrožena je ubóstwem. Nepřece to dámy a pánové, jeden, eh, respektive každý eh, pátý občan v Evropě je na pokraji sociálního vyloučení, eh, protože mm, pracuje příliš dlouhé hodiny. Já eh, doufám, že propojení nástroje financování progresu a EURESu a eh, opatření pro mikroúvěry nebude pouze administrativním cvičením, ale že to také prospěje našim občanům a podpoří vznik stabilních pracovních míst. Jsem eh, spokojena, že se tady řeší i problematika nezaměstnanosti mládeže. Mikrofinancování je též velmi důležitý nástroj v boji boji proti sociálnímu eh, vyloučení. Jedna eh, třetina eh, malých a středních podniků je vytvářena mladými lidmi a také lidmi původně nezaměstnanými. Proto je mikrofinancování tak velmi důležité. Pro mě je také důležitá role místních orgánů. Je nutno je zapojit a to ve všech stádiích. Děkuji a nyní můžeme přistoupit k řečníkům za jednotlivé frakce a e, začínám panem Bulandem. Děkuji, pane předsedo. Nejdříve bych chtěl poděkovat zpravodajce. Díky ní se nám podařilo e, vyústit tento výsledek, to znamená první tento sociální program do roku 2020. Je tady několik výsev. Hlavní výzva je mít sociální program, který by mohl podporovat zaměstnanost a mobilitu zaměstnanců a přitom zajišťovat koordinaci v rámci maximální spolupráce mezi členskými státy. V tomto duchu Evropský parlament posílil přeshraniční partnerství v rámci EURESu. Pokud budeme podporovat výměnu informací mezi jednotlivými orgány členských států, můžeme také podpořit mobilitu e, zaměstnanců. A můžeme tak zajistit, e, že podniky nebudou muset složitě hledat za svými hranicemi e, mladé zaměstnance anebo je vysílat do jiných zemí. Druhá výzva je výzva, která spočívá na vůli sloučit tyto nástroje, aniž bychom ze zřetele ztráceli eh, jednotlivé cíle. Parlament dokázal zajistit, že zpráva těchto programů bude koordinována a navíc, že bude definováno procento z rozpočtu tak, aby priority, které podporuje parlament ve prospěch mladých a také napříč těmito třemi programy, eh, byly vybaveny nezbytnými prostředky a budeme na to dávat bedlivý pozor. Dále se snažíme také podpořit mikrofinancování, to znamená zajistit otevřené financování sociálních podniků. Já jsem si osobně přál, aby zvláštní pozornost byla věnována těm podnikům, které jsou sociálně jaksi morální a abychom samozřejmě také podporovali záruky pro mladé i v tomto smyslu musíme povzbozovat eh, tyto snahy. Doufám, že členské státy budou mít k dispozici dostatečné prostředky, aby zmírnili sociální dopady krize, aby podpořili zaměstnanost a růst. Děkuji. Děkuji, pane. A nyní pan Derden. Děkuji, pane předsedo. Vážený pane komisaři, drazí kolegové. Financování sociálních projektů v Evropské unii bylo již zde diskutováno v souvislosti se sociálním fondem. Tento nový program pro sociální změny a inovace umožňuje nastolit cestu pro inovující sociální projekty platí to po jednání mezi e, příslušnými orgány a spravodajkou paní e, Stenbrück. Chtěl bych jí poblahopřát k tomuto výsledku. E, Podařilo se jí sloučit tyto tři existující programy a to konzistentním způsobem a jsou tam stanoveny jasné priority financování. Evropa musí zareagovat na navyšování nezaměstnanosti, na chudobu a vylučování. Musí podporovat mikroúvěry, zvláště z hlediska profesních kompetencí. Musíme se snažit o multiplikační účinek v rámci jednotlivých států, ať už je to v souvislosti s rozpočtem, anebo z hlediska šíření osvědčených postupů Evropu. Tyto prvky jsou zásadním příspěvkem Evropského parlamentu. Děkuji vám. Děkuji. Pani Harkin. Děkuji. Já bych chtěla poblahopřát zpravodajce. Ona opravdu věří v tento program a snaží se najít řešení, které bude efektivní, účinné a schopné. Musím říct, že jsem zklamaná, že ten fond je menší, než se původně plánovalo, protože je třeba financovat všechny tři podprogramy. Především podporuje nástroj pro mikrofinancování, který Eh, poskytne mikroúvěry do výše 25 tisíc eur právě těm, kteří jsou ohroženi ztrátou práce a také pomůže osobám ze znevýhodněných skupin, které mají problémy s tím, aby se eh, dostali k úvěrům. Tyto půjčky, záruky a kvazezáruky pomohou podnikatelům, zvláště malým podnikatelům, kteří chtějí zřídit mikropodnik. Od roku 2010 více než 6 tisíc podnikatelů již eh, využilo půjčky ve výši zhruba 50 milionů eur eh, v nástroji mikrofinancování Progres. Já tento program plně podporuji už tehdy, jsem se účastnila trialogu a jsem velice ráda, že zase mohu zastupovat svou frakci i pro tento konkrétní program. Irsko, moje země, využije nástroj pro mikrofinancování jako jedna z 15 zemí. Přístup k financím je hlavním problémem pro mladé, zvláště pro ty znevýhodněné, Eh, kteří se snaží zřídit vlastní podnik, protože banky nechtějí eh, na sebe brát to eh, riziko, ale tato, tento nástroj vlastně umožní tento problém překonat a pomůže těm mladým podnikatelům, kteří by jinak měli obtížnou cestu k úvěrům. Já vím, že i podnikatelé tento fond vítají a doufám, že členské státy ho budou řádně využívat. Jsem také ráda, že EURES eh, tady zůstává a doufám, že členské státy pokusí vytvořit přístup jednotného okénka. Já vítám, že komise a členské státy budou monitorovat mobilitu tak, aby zjistili, jaké jsou negativní účinky a případně jim předcházely. Děkuji, nyní má slovo paní kolegyně Schröter. Děkuji vám, pane předsedo, vážený pane komisaři, milé kolegyně kolegové. Za obtížných podmínek parlament eh, eh, nalezl dobrý kompromis. Eh, my zelení jej plně podporujeme. Zejména mám radost z toho, že podpora EU na hm, příhraniční regiony Euresu zůstala zachována. Díky síle, vyjednávací síle Evropského parlamentu se podařilo v novém nástroji 80 18 z eh, celkově 905 920 milionů eur eh, vyhradit eh, eh, právě těmto regionům, které můžou pokračovat ve své práci dalších sedm let. Umožňují se i další mm, přeshraniční partnerství. Myslím, že to je skutečně dobrá zpráva pro partnerství, přeshraniční partnerství EURES a také přeshraniční pracovníky v Evropě. Absurdní představa komise financovat takováto partnerství přeshraniční eh, z Evropského sociálního fondu eh, tímto zcela stroskotala. Znamenalo by to eh, totiž konec těchto přeshraničních partnerství. ESF totiž podléhá určitým národním kritériím financování a vyžaduje také národní kompetence a tudíž by nebylo vůbec možné takto etablovat přeshraniční program. Příhraniční eh, eh, regiony eh, disponují mnoha přeshraničními pracovníky. Je nutno je informovat o jejich právech a zejména o nárocích v sociální oblasti poskytnout jim dobré poradenství. To je celoevropská záležitost a úloha a proto musí být tato oblast i Evropou podporována poslední poznámka, dovoliteli, k nástroji mikrofinancování. I tady se jednoznačně parlament prosadil a e, objasnil, že tyto mikroúvěry mají být poskytovány osobám a sociálním podnikům, které by jinak e, na takovéto úvěry nedosáhly a nemají ani přístup k trhu e, půjček. Nicméně tyto mikroúvěry mají pouze určitou velikost, určitou výši a projekty takto financují financované mohou být pouze pilotními projekty a proto apeluji na tomto místě na všechny členské státy i ve svých eh, programech financovaných z evropských sociálních fondů eh, rovněž eh, zahrnout do nich mikro projekty. Pouze tak se podaří poskytnout osobám nebo subjektům, které nemají přístup k půjčkám, Mm, umožnit jim nalézt cestu ven z nezaměstnanosti. E, je to dobrý program, který e, může být i úspěšný a mám za to, že spolurozhodování parlamentu e, vneslo do celé věci velkou evropskou přidanou hodnotu. Děkuji a nyní má slovo paní kolegyně van der Kamen. Děkuji, pane předsedo. Nizozemští občané vidí dnes a denně důsledky evropské eh, politiky bydlení. Eh, peníze mizí v dotacích a eh, občané nemají vůbec možnost spolurozhodovat. Komise nyní přichází s podivnými cíly pro programy, ale jsou to mm, pouhé teorie. To přece vůbec není realizovatelné. Národní politici nemají s těmito evropskými cíly nic společného. Eh, milá komise, eh, my se domníváme, že je nutno oslovit i eh, politiky na národní úrovni a také národní parlamenty. Nesmíme se nechat indoktrinovat bruselskými byrokraty, eh, kteří chtějí modernizovat zákonodárství a provádět sociální experimenty, ale nejsociálnější experiment, který vůbec existuje, je eh, odstranit veškeré vaše zákony a vrátit všechny finanční prostředky zpět členským státům takže žádné peníze by neměly jít na tyto sociální hrádky. Děkuji. A nyní má slovo paní Regina Bastoš. Eh, děkuji, pane předsedo. Eh, já chci poděkovat a poblahopřát naší zpravodajce k této vynikající práci. Děkuji také komisaři za jeho vystoupení. My zde v tomto případě přijímáme opatření ve prospěch zaměstnanosti. Ta situace je velmi různá v jednotlivých členských státech. Nicméně všichni jsme součástí stejné unie, takže je zřejmé, že problémy, které existují v jedné zemi, mohou mít dopad na situaci v jiných zemích, takže je nezbytné konat na úrovni Unie, na úrovni členských států, a to v boji proti chudobě, ve prospěch zaměstnanosti a také ohledně sociální ochrany a pracovních podmínek. To jsou cíle, o které nám jde a které jsou součástí strategie 2020. Z tohoto důvodu je důležité mít nové programy, které by byly dobře strukturovány ve prospěch zaměstnanosti a ve prospěch sociální inovace. O tom dnes hovoříme. Skládají se z několika důležitých částí. Je to program Progress, EURES a také mikrofinancování ve prospěch zaměstnanosti. Myslím si, že je vhodné připomenout, že situace je dramatická v některých zemích z hlediska nezaměstnanosti mladých lidí. Co se mě týče, tento program by mohl podporovat vytváření pracovních příležitostí, pokud se také povzbudí mobilita. Paní Estrela Edit. Děkuji, pane předsedo. Nejdříve bych chtěla poblahopřát zpravodajce paní Steinruck, která realizovala vynikající práci. Děkuji jí zvláště za to, že převzala návrhy výboru pro ženy. Myslím si, že genderový aspekt je důležitým aspektem politiky sociální ochrany. Musíme zohlednit všechny modely, které existují eh, na trhu práce. A je důležité bojovat za lepší kompatibilitu mezi eh, rodinným životem a profesním životem. To platí pro muže i ženy. Je nutné také zlepšit pracovní podmínky. To souvisí s vytvářením podpůrných infrastruktur, které pomáhají rodinám a také z hlediska eh, rodičovských dovolených. Dále musíme také podporovat aktivitu žen díky mikrofinancování. A to ostatně odpovídá tomu, co je součástí strategie 2020. A nyní paní Sary Esajach. Vážený pane předsedo, vážený pane komisaři, pod vedením zpravodajky jsme udělali vynikající práci, protože zaměstnanost v budoucnosti v Evropě vyžaduje nové odbornosti a také je nutné podpořit mobilitu. Zatím máme pouze 2% přibližně Evropanů, kteří eh, žijí v jedné zemi a pracují v jiné zemi. Ekonomická krize a technické faktory, jako je globalizace, demografické stárnutí, a účinnější ekonomika z hlediska energetiky podporují tyto změny v některých oborech. V některých oborech je nedostatek eh, pracovníků a zároveň konstatujeme nezaměstnanost. Proto, aby Evropská unie mohla zajistit zaměstnanost pro všechny, je nutné podporovat trvale udržitelný mm, vývoj. Potřebujeme novátorské odborné osobnosti, a myslím si, že tato, tento program inovace, který se týká tří let, umožní lépe čelit novým výzvám, které se objevují na trhu práce. Já si myslím, že je velice důležité například navázat na síť EURES eh, díky pilotním eh, projektům. A byl to například projekt Eures zaměstnanost. Díky tomuto programu v minulosti jsme podpořili mladé lidi, kteří pracovali v zahraničí. Doufám, že díky tomuto novému programu budeme moci čelit těmto novým výzvám. Děkuji. A nyní uh, paní Kostelo. Děkuji také. Já bych chtěla poblahopřát zpravodajce. Tento nový program vlastně spojuje tři existující programy. Progres, který podporuje veřejné orgány, sociální partnery na podporu zaměstnanosti, sociálního začlenování a rovných příležitostí. Nástroj mikrofinancování je důležitým nástrojem, poskytuje mikropůjčky do 25 tisíc eur a podporuje podniky, tak jako tomu bylo třeba i v Irsku. A EURES, služba zaměstnanosti, propojuje uchazeče o zaměstnání a zaměstnavatele. 1,9 milionů milionů pracovních míst byly na stránkách Euresu dnes odpoledne. Dnes se často hovoří o imigraci, třeba i u nás v Irsku, a je třeba, aby mladí lidé dobrovolně cestovali, aby získali zkušenost z jiných zemí, aby měli přístup ke kvalitním pracovním místům a proto EURES může být do dobrým příspěvkem. Konkrétně chci poblahopřát zpravodajce, pokud jde o její úspěch. Vítáme, že 25 z těch 500 milionů, které byly na progres, bude tedy využito na zaměstnávání mladých. Sociální podniky také budou mít přístup k nástroji pro mikrofinancování vůbec poprvé a to také vítám. Je třeba podporovat pracovní místa a inkluzivní sociální politiku. Děkuji vám. Děkuji. Nikdo se nepřihlásil do postupu Catch the Eye. Promiňte, říká předseda. Pan Howitt ještě. Děkuji, pane předsedo. Sociální ekonomika roste, i když zbytek ekonomiky pokulhává. 30 tisíc sociálních podniků v milion zaměstnanců v mém podniku potřebovali eh, mikropůjčku. Jsou tady třeba různé eh, případy z, z Anglie, kde s tím máme zkušenosti, kdy se podporují například znevýhodnění eh, lidé. Znám to i z vlastního volebního okrsku. Při provádění tohoto programu ale potřebujeme od komise určité pojistky, aby se zajistilo, že to půjde sociálním podnikům, že financování půjde do mikropodniků, protože stále třeba v Británii eh, s tím stále je problém, chybí až ve výši 600 milionů liber. A ten bývalý progres by se měl dostat i pod kontrolu samotných eh, lidí s handicapem. Ta zkratka toho programu je v angličtině zní stejně jako easy, jednoduchý, ale samozřejmě víme, že společenské změny jednoduché nejsou a já tedy doufám, že tento program uspěje. Danke. Děkuji, pane komisaři Andore. Pane předsedo, vážení členové, především vám všem chci poděkovat za podporu, kterou jste právě poskytli tomuto novému finančnímu nástroji. A ještě jednou děkuji i zpravodajce paní Steinruck, která skutečně přispěla k eh, rozvoji tohoto návrhu a také eh, dbala na všechny podrobnosti, které velmi zaváží, zejména proto, že tento nástroj se nakonec eh, stal menším co do objemu, než jsme zamýšleli, ale myslím, že je naplněn kvalitou a e, tudíž e, e, to může pomoci a může to být mocný nástroj naplnění cílu strategie 2020, ale pouze když budeme brát sociální inovaci vážně. Já myslím, že ty příklady uvedené v diskuzi, například sladění rodinného pracovního života, začlenění migrantů do, na trh zaměstnanosti a vzdělávání, to je samozřejmě velmi důležité. Sociální experimentování a sociální inovace se eh, sehrály a mohou ještě sehrát důležitou eh, roli v rámci eh, rozvoje zaměstnosti a boje proti chudobě. Mobilita je velmi důležitá pro trh práce Evropy, ten se změní za pět, zejména deset let hlediska mobility práce. EURES musí být posílen, mocnější, informativnější a proto připravujeme další návrh pro posílení EURESu a doufám, že to zjistíte velmi záhy. E, e, s radostí jsem e, vyslechl i podporu na adresu mikrofinancování, zejména ze strany Jirska, paní Harkin, paní Kostelo, ale také na adresu sociální ekonomie v Velké Británii. Ano, trvám na tom, že Evropská unie potřebuje podpůrnou kapacitu mikrofinancování, musí to pokračovat i v dalším příštím finančním období. Je sice pravda, že ne každý členský stát dosud využíval eh, nástroje na eh, mikrofinancování progres. Eh, chci vyzvat tyto země, aby zvážili možnost čerpání z tohoto fondu společně s Evropským investičním fondem. A jsou tady velmi mnohé dobré příklady za uplynulé tři reky, roky, které eh, lze následovat a použít jako model a inspiraci. Eh, dále zahájení EASY určitě eh, přinese určitou dávku odpovědnosti pro komisi a generální ředitelství zaměstnanosti a myslím, že při implementaci tohoto nástroje budeme moci počítat eh, s vaší trvalou podporou a spoluprací. Děkuji vám. Děkuji říká předseda a uzavřeme rozpravu eh, slovy naší zpravodajky paní Steinruck. Děkuji všem eh, řečníkům na adresu kritiků chci říci, že bych si byla spíše přála, aby se spolu podíleli na eh, tvorbě těchto programů, pokud by jim skutečně ležel osud eh, jejich občanů a našich občanů na srdci protože je to nástroj, eh, jsou to nástroje, které mají pomoci mladým lidem eh, nalézt pracovní místo, zabránit sociálnímu vyčeňování a tak dále. Máte pravdu, pane komisaři, dosáhli jsme cíle, i když eh, osobně bych si byla přála více prostředků, ale to nebylo v naší moci. Já se domnívám, že programem EASY se můžeme trochu více přiblížit sociální Evropě a ještě jednou děkuji za širokou podporu. Děkuji. Děkujeme vám. Tím je rozprava ukončena. Hlasovat se bude zítra ve 12 hodin. A nyní se dostáváme k dalšímu bodu dnešního pořadu jednání. To je otázka k ústnímu zodpovězení na komisi. Týká se posilování sociálního rozměru HMU. A dovolím se tedy obrátit na autor.